Dear colleagues, can we start? Vážené kolegyně, vážení kolegové, můžeme začít. Vítám vás všechny na dnešním jednání. Začneme hlasováním. Prosím, připravte si své hlasovací karty. Nejprve budeme hlasovat o návrhu zprávy, který eh, hovoří o kontrole uplatňování práva EU v roce 2016. Takže kompromis jednak, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Fembe, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 3. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pět ne, to už je hotovo. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 9. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 12 pro, proti, drželi se. Přijato. 14. Kdo je pro? Proti,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 proti, zdrželi se. Přijato. 20 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 22 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 21 a 23, pro, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Femce, a až po FEM U, kdo je pro, proti, zdrželi se. Já vás ještě požádám, abychom to raději překontrolovali, abych se byl jistý. Takže FEM C až FEM U. Vy jste byla pro nebo proti? Můžeme klidně to hlasování opakovat, ale bylo to přijato. Envy 1, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 25 pro, proti, drželi se. Zamítnuto. Envy jedenáct, kdo je pro, proti, drželi se. Přijato.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 A v kost 7, kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. NV10 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 5, eh, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, drželi se, přijato. A Avko 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme AVKO 6. Ověříme AVKO 6. Za frakci EPP hlasovalo o dva poslance více, než by mělo.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 NV8 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo přijato, ale rád bych to ověřil. Přijato. 41. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 43, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se přijato. 46, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, ne, ne, ne, eh, omlouvám se, říká pan předseda, 47 odpadá. 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 Zamítnuto. 58 pro, proti, drželi se. Přijato. Pety 7, kdo je pro, pro, nebo ne, to odpadá. Ano, to odpadá, pety 7 odpadá, omlouvám se, říká pan předseda. Takže pety 6 pro, proti, drželi se. Přijato. Pety 8 pro, proti, drželi se. Přijato. 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 60. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. N218. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Rád bych ověřil. Ověříme prosím NV18. Zamítnuto. 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To musím rovněž ověřit. 61. Ano, tak to je naopak jasně přijato, omlouvám se. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis nebo teď, teď kompromis 13 se bude hlasovat jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. Kompromis 14, opět eh, jmenovit. Ne, ne, ještě tedy 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže ještě jednou, prosím, 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? čtrnáctka je jmenovité hlasování, takže zahajuji hlasování. Přijato. 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 15. Kdo je pro? proti. To je opravdový kompromis, rád to, eh, bych to ověřil. Ověřujeme, prosím. Končím hlasování. Přijato. 16. Kdo je pro? Kompromis 16 proti. Zdrželi se. Přijato.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 zdrželi se. Prosím, ověřme 82. Přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 86 pro, proti, zdrželi se, přijato. 88, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme ověřit. Ověřujeme prosím 88. Zamítnuto. to. dobrý, dobrý. 87. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 89, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Avko 8 pro. Proti. Zdrželi se. vám se, ale rád bych to ověřil. Ověřujeme Avko 8. Přijato. A Avko 12, kdo je pro, proti, Drželi se, přijato. 13 pro, proti, Drželi se, přijato. 20. NV20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A Avko 20, pro, proti, zdrželi se, přijato. A Avko 22, pro, proti, zdrželi se, přijato. FEM 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 90, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 91 pro, proti, drželi se, přijato. 92 pro, proti, drželi se. Přijato 93 pro, proti, drželi se. Přijato. NV5 až NV16, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. FEM 1 až FEM 18, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. FEM 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pety 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A vko 14 pro, proti, zdrželi se, rád bych ověřil, ověřujeme a AVKO 14. Zamítnuto. FEM 15. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. A nyní návrh zprávy jako celkový. Budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji toto hlasování. Za EPP je opět více poslanců, než by mělo být. Teď je to v pořádku. Přijato. Takže Gratulujeme zpravodaji, panu Radějovi. Ne, omlouvám se, pan předseda panu eh, Chrysogonosovi. Zpravodajem byl pan Kostas Chrysogonos. A teď je přepracované znění jakost vody určené k lidské spotřebě. Budeme hlasovat jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Gratuluji zpravodajce, kterou byla paní Gringer. A tím jsme ukončili dnešní hlasování. Teď se dostaneme k bodu 1, přijetí pořadu jednání. Já bych vás nejprve chtěla informovat, že body 3, 4, 12 a 15 jsou odloženy. Bod 11 bude projednán po bodu 12. Bod 13 bude projednán po bodu 6. Bod 19 bude projednán po bodu 13. Jsou k tomu námitky? Není tomu tak? čili pořad, návrh pořadu jednání byl schválen. Rád bych nyní požádal všechny o klid. Děkuji vám. Uh, dear colleagues, we will continue by item 13. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme tedy eh, teď pokračovat bodem 13, to znamená informace o tom, jak to vypadá s eh, vyjednáváním v komisi OSN pro mezinárodní obchodní právo. Máme zde zástupce nebo zástupkyně komise, aby nás informovali o tom, jak to tady v současnosti vypadá. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za to, že jste se rozhodli uspořádat toto informační bod o tom, jak probíhají stávající jednání. Já se jmenuji Nora Rosnan, pro, pracuji pro Generální ředitelství pro spravedlnost v Evropské komisi a jsem zapojen do těchto jednání, zastupuji tam Evropskou unii. Nejprve bych vás chtěl tak stručně informovat o pozadí celých těchto jednání. Takže vlastně na, tom, na té 48. schůzce v roce 2015 se Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo UNCITRAL dohodla, že pracovní skupina číslo dvě tohoto, subjekta, tohoto subjektu eh, zahájí práci která se týká vymahatelnosti dohod o vypořádání, mm, aby tam tedy se mm, zamysleli nad různými otazníky a našli různá řešení a také, aby připravili určitou úmluvu, eh, také určitý modelový zákon nebo určité pokyny, nějaké mm, texty pokynů. Stávající práce UNCITRALu na této věci ehm, vlastně vychází už eh, z eh, modelového zákonu z roku 2002, o dohodovacím řízení. Cílem je větší efektivita, větší účinnost pro řešení mezinárodních sporů tím, že se zlepší e, vymahatelnost e, těchto dohod. Je zde tedy e, tato multilaterální jednání a také modelový, modelové zákony už teď určitým způsobem regulují tuto věc a to tedy mm, vlastně je zde tedy ten nový přístup. Ehm, Evropská unie zde také má svého zástupce, má vyjednavací mandát, který dala rada. Zatím došlo k šesti vyjednavacím kolům a poslední vyjednavací kolo se konalo v únoru 2018 skončilo takovou obecnou dohodou o textu, eh, o budoucím nástroji, kterým by tedy měla být ta úmluva a také ten modelový zákon. Zájmy Evropské unie jsou v tom dohodnutém textu dobře mm, ošetřeny, jsou tam dobře promítnuty. A ještě co se týká postupu schvalování tohoto nástroje na mezinárodní úrovni. Ty nástroje nyní budou představeny Eh, řídícímu orgánu UNCITRALu, což je tedy, bude to na 53. schůzi tohoto subjektu, která se bude konat příští měsíc. A pokud ty nástroje budou odsouhlaseny, tak pak budou přijaty eh, valným schromážděním OSN ve druhém pololetí tohoto roku. Ještě mi dovolte pár slov eh, obecně k té eh, obecné struktuře tohoto budoucí, těchto budoucích nástrojů. Takže co se týče rozsahu působnosti, ty nástroje budou eh, spadat jak na dohody o vypořádání, také vlastně je tam možnost eh, eh, vlastně odstoupení. Ten nástroj se bude také eh, vztahovat pouze na mezinárodní dohody o vypořádání, nebude se tedy vztahovat na občansko, na, na civilní, ale pouze na obchodní. A bude tam také výjimka pro spotřebitele, rodiny, dědické řízení a pracovně právní spory. To vlastně bude vyňato je tam také důležitost mediace, je to proces, v němž se strany snaží vyřešit eh, přátelským smírným způsobem ten spor za eh, pomoci třetího subjektu, eh, toho mediátora, který ale nemá dostatečnou autoritu, aby vlastně mm, sám rozhodl, aby vlastně donutil tu jednu stranu přijmout nějaké rozhodnutí. Takže to je velký rozdíl mezi tou mediací a mezi nějakým soudním výrokem. Ty nástroje se nebudou e, uplatňovat na soudní vypořádání, to znamená na vypořádání, které už rozhodl soud, nebo které vlastně byly mm, nějak už vypořádány nebo vyřešeny soudem. A také se to nebude ani e, vztahovat na arbitráže. A důvodem je to, že tyto druhy e, se řídí už jinými mezinárodními umluvami. Jste, máme zde třeba Eh, umluva z Hágu 2005, kterou také ratifikovala Evropská unie, a pak také budoucí umluva z Hágu, která se teď vyjednává na hákské informaci, eh, na hákské konferenci o mezinárodním právu soukromém. A já bych chtěla jenom připomenout, že o tom, myslím, že před dvěma týdny jsme zde právě o, této, eh, o tom měli slyšení v našem výboru. Pak jsou zde vlastně ty další výjimky, jsou rovněž řízeny jinými smlouvami. Například je zde smlouva z roku 1958 a ten systém toho vymáhání je navržen tak, je to vlastně systém kontrol, eh, které musí vykonávat kompetentní orgány v zemi, eh, kde, se usiluje o vymáhatelnost těch dohod. Ten kompetentní orgán bude jmenován speciálním ustanovením a většinou to bude nějaký soudní orgán, Byť v některých zemích eh, třeba eh, podle jejich eh, pravidel to bude nějaký jiný subjekt, například nějaký notářský úřad. Tato kontrola bude vycházet ze speciálních věcí, které jsou jasně stanoveny v tom nástroji. Ten systém je rozdělen do dvou skupin. První skupina to jsou možnosti, které mohou využít strana, která protestuje proti vymáhání Mm, například eh, anulace smlouvy nebo eh, že to, že řeknou, že ta smlouva není eh, v konečném znění nebo že není závazná. A také pokud třeba mediátor překročí své standardy, nebo pokud ten mediační proces nějak překročí své zvyklosti, nebo pokud tam budou nějaké Ehm, pokud vlastně by tam byla nějaká, nějaké eh, podezření z podjatosti eh, toho mediátora. Pak eh, se tam mohou některé věci řešit ex officio příslušným orgánem. A například pokud ta věc nelze vyřešit pomocí mediace v souladu se zákonem tohoto, této země. Návrh také umožňuje možnost, aby strany eh, vypracovali určitou deklaraci, že umluva se bude vztahovat pouze do určité míry, eh, na jaké se dohodly tyto strany mm, ve svých smlouvách. Návrh umluvy také obsahuje ehm, klauzuly Eh, o různých, eh, kde vlastně se umožňuje, aby Evropská unie přistoupila k této umluvě v budoucnosti a že tam tedy budou všechny pravomoci, které jim se řídí tak umluva. Návrh textu také eh, obsahuje klauzuly, která umožňuje, aby Evropská unie, pokud přistoupí, aby uplatňovala Eh, pravidla Evropské unie, která vlastně mm, jsou v konfliktu. Pokud to tedy bude schváleno v létě 2018 eh, touto komisí UNCITRAL a později v druhém pololetí to bude schváleno valným schromážením, tak zřejmě v prvním pololetí roku 2019 bude umluva otevřena k podpisu a pak eh, šest měsíců po Též, eh, kdy bude třetina podpisů, již ehm, tam tedy dojde k té třetině, tak eh, pak vstoupí v platnost. Jak už jsem říkal, jsou to vlastně dva nástroje. Jednak je ta umluva a pak je se ten modelový zákon. Modelový zákon doplní modelový zákon z roku 2002 a bude mít také ještě zvláštní kapitolu, která se bude zabývat právě vymahatelností těchto dohod o vypořádání. A zde budou vlastně téměř stejná ustanovení, která jsem teď popsal, která budou v té umluvě. Děkuji. Thank you, sir, for... Děkuji za tuto prezentaci. A já teď otevírám debatu. Chce se některý z přítomných poslanců vyjádřit nebo má otázku? Zdá se, že tomu tak není, takže takže prezentace byla dostatečně vyčerpávající a my tak můžeme uzavřít tento bod. Děkuji vám. A budeme, budeme se věnovat bodu 19.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 protože ten bod původně měl být řešen až v 11, takže budeme asi nuceni si dát přestávku na kávu. Dobře, takže se znovu sejdeme za 20 minut v 11. Děkuji. Thank you.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

Děkuji.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

Dear colleagues, can we begin? Vážení kolegové, můžeme tedy pokračovat bodem 19, což je výměna názorů o e, transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii. E, náš zpravodaj je pan Chryzokonos a má teď slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, během eh, posledních 25 let se flexibilita spojená s novými formami zaměstnání eh, stala hybnou silou tvorby pracovních míst a růstu trhy. Od roku 2014 bylo vytvořeno více než 5 milionů míst, téměř 20 z nich eh, představovaly nové formy zaměstnání. Eh, přizpůsobitelnost nových forem zaměstnání eh, k ekonomickým změnám umožnila rozvoj nových obchodních modelů. Vedlo to ale také k nestabilitě a k nedostatku předvídatelnosti v některých pracovních vztazích, zvláště pro pracující v nejprekernějších pracovních místech. Eh, nedostatečné právní rámce mohou vystavovat pracující nejasným a nebo nekalým postupům a tito pracující nemohou vymáhat svá práva. 4 až 6 milionů e, pracujících pracuje na vyžádání a nebo na přerušené kontrakty. Mnozí z nich málo kdy vědí, kdy a na jak dlouho dostanou práci. Až 1 milion e, je vystavena e, ustanovením o e, výlučnosti, takže nemohou pracovat e, pro jiné zaměstnavatele. E, <clears throat> pro dočasné pracující je těžké přejít na trvalé pracovní pozice. 28 to postihne do roku 2000, od roku 2016. Flex, flexibilnější pracovní, pracovní uspořádání zvyšují nejistotu v pracovním právu. Některé členské státy také zavedly Eh, novou právní úpravu a sociální partneři vstoupili v nové kolektivní smlouvy a to vede ke stále roztříštěnějšímu eh, právnímu systému v celé EU. To představuje riziko hospodářské soutěže, která ale bude podrývat sociální standardy a to má škodlivé dopady nejen na eh, zaměstnavatele, ale na zaměstnance, ale také na zaměstnance kteří eh, jsou vystaveni eh, nerovnoměrnému eh, tlaku a také pro státy, protože nemohou být jisty placením příspěvků na sociální pojištění. <clears throat> Stabilní pracovní trh podporuje konkurenceschopnost EU a dostatečná práva pro pracující zajišťuje e, dlouhodobé přírůstky produktivity i pro zaměstnavatele a umožňuje také lepší životní a pracovní podmínky v celé Evropské unii. Abychom řešili tyto problémy a abychom zajistili základní úroveň všeobecné ochrany Eh, ve všech pracovních smlouvách nyní i v budoucnosti. Komise navrhuje směrnici o transparentních a, predik- a, a předvídatelných pracovních podmínek pro EU. Eh, komise tak navazuje na Evropský pilíř sociálních práv. Navržená směrnice by měla nastavit právní rámec pro budoucí pozitivní vývoj nových adaptabilních forem zaměstnání. Obecným cílem navržené směrnice je propagovat jistější a předvídatelnější zaměstnání a zároveň zajistit eh, adaptabilitu pracovního trhu a také chce zlepšovat životní a pracovní podmínky. Specifickým cílem směrnice je za prvé zlepšit přístup pracujících k informacím, které se týkají jejich pracovních podmínek, za druhé zlepšit pracovní podmínky pro všechny pracující, zvláště pracující v nových formách a nestandardních formách zaměstnání, což vede k adaptabilitě a inovaci eh, pracovního trhu a vede to také k dodržování standard pracovních podmínek eh, zlepšeným vymáháním. Já se těším na spolupráci za účelem nalézání inovativních kompromisních řešení a aby bylo možné dosáhnout eh, pokroku eh, v tomto důležitém tématu. Děkuji vám. Pan Sami. jde o velice významnou záležitost a vítám vyjádření zpravodaje, protože to je směrnice, které se musíme pečlivě věnovat. Říkám to, protože často v EU a i v členských státech klademe důraz na ekonomický růst a na vytváření nových pracovních míst, což je samozřejmě velmi pozitivní, ale málo důrazu se klade na dopad na pracující a jejich práva. V některých zemích, včetně mé vlastní země, se, hovo- se hovoří o koncepci ekonomické služby, ale jaký dopad to bude mít na pracující a jejich kvalitu života? E, velký důraz se zde klade na jasnost pracovních podmínek, na jasnost pracovních smluv. Hovoříme o e, možnosti zavádět digitální formát, ale je to něco, čemu pracující budou dobře rozumět a nebo si někdo bude jenom chtít odškrtnout políčko, protože nic jiného nezbývá. Další problém je otázka prekárního zaměstnání. Máme tak def, definovat jenom zaměstnání, kde dojde k nějakému konfliktu, to by asi odpovídalo. Na druhou stranu nechceme, aby lidé byli nuceni do situace, kdy budou nuceni eh, vzít tři až čtyři zaměstnání, aby se vůbec uživili. A také je potřeba zvážit, zvážit dopady pracovního života na budoucí eh, důchod. Je potřeba dosáhnout rovnováhy mezi všemi to mezi všemi těmito eh, faktory a k tomu musíme podpořit trh práce, nechceme jej udusit. A to bude velice delikátní rovnováha. Eh, závěrem chci říci, že není možné eh, měřit ekonomický růst počtem vytvořených pracovních míst a pomocí nových mzdových úrovní, i když i to je důležité, ale musíme se také více vztahovat k indexu kvality života. A k tomu patří celá ta otázka transparentnosti a i schopnosti obecně měřit kvalitu života. Děkuji. Já bych rád vyjádřil určité pochybnosti eh, o tom, jestli tato debata zapadá do kompetencí našeho výboru. My nejsme výbor pro zaměstnanost. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Jestli ne, hlásí se o slovo komise? Nebo zpravodaj? Komise, ano. Děkuji. Myslím, že zpravodaj skvěle vysvětlil návrh komise. Jenom kdybyste mi dovolili připomenout, že tento návrh také reaguje na dvě nedávné žádosti parlamentu, dvě usnesení z roku 2017. Jedna se týkala Evropského pilíře sociálních práv, e, to byla zpráva paní Rodriguez a další. E, to byly pracovní podmínky a prekární zaměstnání. E, to byl další kolega, který vypracovával zprávu. Obě dvě zprávy volaly po úpravě pracovních podmínek na evropské úrovni. A co se týče posledního příspěvku pana Samíla. Tento návrh nejenom odpovídá na potřebu větší transparentnosti a slušných podmínek, ale také na kvalitu pracovních podmínek. Proto také návrh obsahuje sadu minimálních práv pro všechny pracující bez ohledu na typ zaměstnání. Děkuji. Děkuji. Chce zpravodaj ještě něco doplnit? Nechce? To znamená, že můžeme uzavřít tento bod. A dalším bodem, bod 7, to už je bod eh, tedy v rámci in camera za zavřenými dveřmi. Chci proto požádat ty, kteří nemají právo účastnit se této části zasedání, aby laskavě opustili jednací sál. Děkuji.